velice rád, že poprvé eh, jsem mohl vést toto zasedání eh, v nové části mandátu. Děkuji všem eh, těm, kteří pro mě hlasovali. Děkuji paní, panu komisaři za přítomnost. Děkuji vašim, našim tlumočníkům, děkuji administrativě a přeji všem dobrou noc. Končím zasedání.